have a Uh, so good afternoon, ladies. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Děkuji za to, že jste se dostavili tak přesně a já se omlouvám za opožděný začátek. Prosím o klid, zvláště mezi poradci a dalšími, ať se můžeme pustit do práce. Vítám vás na posledním zasedání výboru IMCO v roce 2012 my máme před sebou ještě trojí hlasování, důležitý úkol předtím, než se rozloučíme na vánoční přestávku. Tento výbor pracoval opravdu pilně, tak si odpočinek zasloužíme. Proč jsme se opozdili? Došlo totiž k nečekanému vývoji v otázce práce pana Baltezáryho na programu CEL a to vám teď vysvětlíme. My, jsme, eh, my teď máme eh, návrh na poslední chvíli, který eh, umožní ještě na poslední chvíli to hlasování umožnit a doufám, že přijmete návrh pana Baltesáriu. Máte slovo. Ano, děkuji, pane předsedo. Tady k tomuto programu, když se to plánovalo, tak zde byla příslušnost k tomu stanovisku ze strany výboru pro rozpočet. Následně se ale ty dva programy rozdělily a my jsme pokračovali bez jakéhokoliv stanoviska. Nicméně komise přesto to stanovisko dodala a to sice tak, že se má hlasovat o té příslušné části o tom programu Fiskus, a oni hlasovali také o pozměňovacích návrzích rozpočtového výboru. Podle mého názoru tady toto stanovisko výboru pro rozpočet už nemá smysl. Nemá to žádnou hodnotu. To je stanovisko, které odpadá, protože to bylo stanovisko, které se vydávalo k celkovému programu. Ale ve chvíli, kdy se ten program rozdělil na dvě, na dvě části, tak to přestalo dávat smysl. Každopádně zůstává tady tady tento problém. O něm jsem byl informován sekretariátem před chvílí. A mezi tím, co budeme čekat, než se ten problém vyřeší, tak návrh je velmi jednoduchý. A to sice hlasujme o Eh, celkové zprávě, nehlasujme ale o závěrečném usnesení a mezi tím počkejme na to, zda to stanovisko výboru pro rozpočet zůstane platné či nikoli. Jestliže zůstane platné, tak budeme hlasovat i o pozměcích návrzích výboru pro rozpočet a následně o celém usnesení. Jestliže ale platné nebude, tak v lednu budeme hlasovat jenom o tom usnesení a konečně snad již uzavřeme tento poměrně nepříjemný problém. Děkuji. Myslím, že to je velice rozumné řešení. Souhlasí všichni a koordinátoři také. Dobře, takže tak to budeme postupovat a je potřeba, aby v budoucnu výbor pro rozpočet nám stačil eh, nám stačil v tempu práce, aby ta, ta dílčí stanoviska byla vypracovávána eh, včas. Je tady někdo z Eh, z výboru pro rozpočet paní Prendergast. Myslel jsem, že nabízíte, že to za nás vyřídíte. Je tady někdo z rozpočtového výboru? Ne, nikdo se k tomu nehlásí. Dobře, takže pokračujme. Budeme hlasovat o zprávě pana eh, Paldesáryho. Nejprve tady návrh 44, paní pan de Kamen, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 45, kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto 46, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis A, kompromis A, kdo je pro, proti, a jasně schváleno a teď kompromis B, kdo je pro, proti, také schváleno. Kompromis C, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. A nyní návrh 17, zpravodaj, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh 66, pana Koferatyho, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh 68, kdo je paní van de Kamen, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Návrh 18, zpravodaje a návrh 69, pana Koferatyho, kdo je pro, proti, také schváleno. Návrh 70, pan Koferaty, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Návrh 19, zpravodaj, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Návrh 20, zpravodaje, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Návrh 22, kdo je pro, Já se omlouvám, říká předseda. Návrh 21, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Návrh 22, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 23, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Návrh 71. Vidíte, že tam jediná změna je k doplnění slova indicative, takže to je ten doplňující bod, takže o tomto slově, kde pro, proti, Jasně schváleno. 24, kdo je pro? Kdo je pro? Ověříme, ověříme elektronicky, teď poprvé odpoledne. Hlasujeme o návrhu 24. Já bych to býval uspěchal, říká předseda 24 zpravodaje. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 72, pan Koferaty. Hlasujeme o 72. Končím hlasování. Také zamítnuto. Teď návrh 25, říkal předseda, ale ve skutečnosti se jedná o návrh 73, jaký upozorňují poslanci. Já už se prostě moc těším na Vánoce, říká předseda. Takže teď návrh 73, pan Koferaty. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. Návrh 25, zpravodaj. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. Návrh 26, kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. Návrh 27, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 28, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 74, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 29, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, 30, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, 31, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, návrh 1, zpravodaje, Eh, o úvodních ustanoveních schváleno. Eh, návrh 2, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 35, který eh, je slučitelný s dvojkou, schváleno. Návrh 36, paní van de Kamen, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. Návrh 37, pana Šmita, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Návrh 3, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Návrh 38, který eh, je v souladu s trojkou. Kdo je pro, proti? Jestli s tím budou všichni souhlasit, bohužel nemluví se na mikrofon. Tady byl návrh na blokové hlasování. My se teď, eh, my jsme už odhlasovali návrh 38 a teď mě byl zde návrh, byl zde návrh hlasovat blokově o celé stránce až do návrhu 32, říká předseda, protože všichni, všichni vlastně souhlasí se vším. Eh, myslím, že budeme pokračovat eh, tak, jak je zde psáno. Návrh 39, pan Schmidt, který je v souladu, ano, eh, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Návrh 4, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Návrh 5, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Návrh 40, pan Koferaty, kdo je pro, někteří jsou proti, zdržel se schváleno. Návrh 41, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno. Číslo 6, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno. Návrh 7, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno. Návrh 8, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno. Návrh 42, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno. Číslo 43, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno. Návrh 9, kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. Návrh 10, kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. Jeden, návrh 11. Návrh 11, kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. Návrh 32, kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. Eh, návrh 75 je stažen. Návrh 33, zpravodaj, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Návrh 34, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. A teď jsme tedy dokončili hlasování a jakmile pan Baldezáry dokončí vyjednávání s výborem pro rozpočet, tak eh, vrátíme tedy ještě toto eh, hlasování zpět na pořad jednání jen na závěrečné hlasování a zasloužíte si eh, potlesk. Takže jste se rozehřáli na další eh, hlasování a my teď budeme hlasovat o jednotném celním kodexu celním kodexu unie a já dám slovo paní Constance Legrip. Oui, merci, monsieur le président. Ano, děkuji, pane předsedo. Pouze stručně. Chtěla jsem ještě jednou opravdu velice poděkovat všem stínovým zpravodajům. S těmi mi opravdu bylo velkým potěšením spolupracovat. A myslím si, že se nám také podařilo eh, vytvořit klima velké důvěry, disponibility a také transparentnosti. Doufám, že toto klima bude pokračovat eh, i v budoucnu během hlasování, které nás čeká. Chtěla bych také poděkovat týmům, které s námi spolupracovali, samozřejmě sekretariátu komisi, paní Leonardy, eh, dalším zaměstnancům a našim asistentům. A na závěr bych se chtěla ještě stručně zmínit o pozměňovacích návrzích, které byly předloženy k takzvaně bílým částem textu. Jak jistě víte, Nacházíme se v rámci postupu přepracovávání znění a existují přesné pravidla o tom, jak předkládat pozměňovací návrhy. Tam, eh, kde jsme u šedých částí, eh, dají se tyto části textu jednoduše pozměnit a u bílých částí textu které nám, eh, tedy bílé části toho textu, které nám komise předložila, eh, se dají změny předkládat obtížněji. Já vím, že některé politické frakce vyjádřily výhrady. Máme nezanedbatelný počet pozměňovacích návrhů právě k těm bílým částem textu. Předkládali je různí kolegové. V rámci interinstit institucionální eh, dohody platí, že musí existovat eh, většina politických frakcí, které by měly tedy podpořit eh, změny týkající se bílých částí. A já bych k tomu měla několik upřesnění. Pokusím se tím vyjasnit stanovisko kolegů. Je tedy pravda, že bylo předloženo několik návrhů k bílým částem textu. Některé návrhy byly podpořeny, získaly si velkou podporu, někdy i podporu všech politických frakcí eh, v rámci našeho parlamentního výboru. A my jsme věrně respektovali všechny etapy, které jsou zakotveny v eh, meziinstitucionální dohodě. Informovali jsme podle předpisů komisi a radu. Ujelo se toho předsednictví parlamentního výboru. To tedy platí eh, o těch bílých částech textu, jak už jsem říkala, a informace samozřejmě byla také rozšířena v rámci našeho výboru. Informovali jsme o tom eh, všechny členy náležící do různých eh, politických frakcí. Mimo jiné proběhly dvě zasedání stínových zpravodajů. Během těchto zasedání proběhla velice otevřená diskuze, podrobná diskuze a během těchto zasedání jsem se já obrátila na stínové zpravodaje a ptala jsem se, zda mají nějaké zvláštní obavy nebo poznámky, které by chtěli zmínit. To tedy k těm bílým částem textu a k pozměňovacím návrhům, které předložili kolegové. Víme, že máme poměrně velký počet pozměňovacích návrhů k těmto bílým částem. Ty předložil pouze jediný kolega. A já jsem si vědoma toho, že tyto pozměňovací návrhy možná v této fázi zatím ještě nejsou připraveny, nezískají si příliš velkou podporu. Já jsem žádala, aby některé z nich byly staženy, některé opravdu staženy byly, ale ne všechny. A v rámci tohoto příspěvku jsem tedy chtěla upřesnit jednotlivé fáze celého postupu. Vedli jsme tedy podrobné diskuze, včetně citlivé otázky pozměňovacích návrhů k bílým částem textu. A pokud je o ty pozměvací návrhy, eh, které si pravděpodobně nezískají eh, velkou podporu. To se ukáže během hlasování. My jsme nicméně transparentně respektovali všechny postupy, které jsou za, všechny fáze tohoto postupu, tak jak je to zakotveno v eh, meziodbitvové meziinstitucionální dohodě. Děkuji. Děkuji vám za toto jasné vysvětlení. Je mi jasné, že se jedná o velice komplexní otázku a já vám chci poděkovat za to, že jste se ujala tohoto tématu. Nyní se tedy nacházíme v významné fázi, dostáváme se k hlasování. My samozřejmě víme, že jste to podrobně také projednávali s komisí a radou a doufáme, že se nám tedy podaří příští rok pokročit v této souvislosti vpřed. Chtěl bych také eh, kolegy informovat, že hlasování je tady poněkud jiné, než tomu bývá většinou. Máme tady celou řadu hlasování, celou řadu návrhů, o kterých budeme eh, hlasovat v bloku a můžeme tedy začít. Začneme hlasováním v bloku o dočasném skladu. O všech těchto návrzích. Kdo je pro, proti? Jasně přijato. Takže o všech těchto návrzích již hlasovat nebudeme a přejdeme dále. Návrh eh, výboru pro mezinárodní obchod, článek 6.2. Myslím si, že o tom budeme muset hlasovat eh, elektronicky. Zahajuji tedy hlasování. Inte 6. Já nemusím hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní jsme u INTA 7. Pozměňovací návrh 44. Kdo je pro? Proti? Jasně zamítnuto. Pozměvací návrh 1, který předložila zpravodajka. Kdo je pro? Proti? Přijato. Návrh 45. Nepadá, takže hlasujeme o návrhu 45. Myslím, že padá tento návrh, protože jsme přijali návrh 1. 45 padá. Zdá se, že tomu tak je. Toto spadá do návrhu 1. Kolegové mne správně informují. Je to náš návrh, tak jako tak. Takže tento padá a návrh 46 padá, 47 padá. Nyní pozměvací návrh 2 a 48. Kdo je pro? Proti? Přijato. Návrh 49. Kdo je pro? Proti? Také přijato. 3. Kdo je pro? Proti? 50 padá, 51 padá. 52. Ten je v souladu. Kdo je pro? Proti? Přijato. Návrh čtyři. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh pět. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Šest. Kdo je pro? Kdo je pro? Prosím, přihlašte se. Proti? Je to jasný. Zamítnuto. Omlouvá se pan předseda. Pardon, přijato. Nyní hlasujeme v bloku návrhy 7 a 55, které spolu souvisí. Kdo je pro? Proti? Přijato. Návrh 7 Všechno toto padá, dostáváme se až k INTE 8. Kdo je pro? Pro, proti, jasně přijato. Návrh 54. Kdo je pro? Proti? Přijato. Návrh INTA 9 padá, 55 padá. Takže nyní návrh 8. Návrh 8. Kdo je pro? Návrh 8. Pro, proti, přijato. 9. Kdo je pro? Někdo proti? Přijato. Návrh 56. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 57. Kdo je pro? Proti? Přijato. 58. Kdo je pro? Proti? Přijato. 59. Pro? Proti? Zamítnuto. Návrh 10. Kdo je pro? Proti? Přijato. Návrh 11. Pro? Proti? Přijato. Návrh 12. Pro? Proti? Přijato. 13. Pro? Proti? Přijato. Nyní máme dílčí hlasování o, návrzí, o návrhu 14 společně s ústním návrhem. O tom budeme hlasovat zvlášť. Takže nejprve eh, první část eh, návrhu 14, bod B, kdo je pro, proti, přijato. Nyní zde máme ústní návrh zpravodajky. Vidíte jej v seznamu. Myslím, že o něm budeme hlasovat zvlášť. Omlouvám se, musíme si to projednat, zda o tom budeme hlasovat. So the first part. Takže první část byla předložena společně s ústním návrhem. Já mám totiž eh, dvě plus na hlasovacím seznamu, takže nyní jsme u části číslo 2, návrhu 14, bod B. Já myslím, že toto si musíme elektronicky ověřit. Takže druhá část, bod B. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Dobře, návrh 60 byl stažen, návrh 62. Ten je v souladu e, s návrhem 14. Kdo je pro? Proti? Přijato. Návrh 61 byl stažen, 64. 64 e, padá, ne? Ne, protože e, dílčí hlasování neprošlo, takže o tomto návrhu hlasujeme. Kdo je pro? proti, přijato. 63, 65 a 66 byly staženy, také 67, takže nyní jsme u návrhu 68, a je to návrh zpravodajky, kdo je pro, proti, přijato. Návrh 69 pro, proti, přijato. 70 pro, proti, přijato. Návrh 71, kdo je pro, proti, přijato. Ano. Návrh 72, kdo je pro? Proti? Přijato. 73, pro? Proti? Přijato. Návrh 74. Kdo je pro? Proti? Přijato. Pardon, zamítnuto. Návrh 15. Kdo je pro? Proti? Přijato. Inta 10. Pro. Pro. Myslím, že to ověříme elektronicky, takže hlasujeme o INTA 10. Končím hlasování. Přijato. To znamená, že tento článek je vypuštěn a padá návrh 75. Nyní návrh 76. Předkládají pan Šváb a paní zpravodajka, kdo je pro. Myslím, že to také musíme elektronicky ověřit, takže návrh 76 hlasujeme. Končím hlasování. Přijato o tři hlasy. Na, o návrhu 16 nehlasujeme, návrh 77, kdo je pro, proti, přijato. 78, kdo je pro, proti, přijato. 17, kdo je pro, proti, přijato. 79, pro, myslím, že to ověříme znovu, takže 79 hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. Návrh 18. Kdo pro? Proti? Přijato. 80. Kdo pro? Ověříme to elektronicky. Ohlasujeme o 80. Končím hlasování. Přijato. 19 pro, 15 proti. Nyní jsme u návrhu 81 a 82, které jsou identické. Kdo pro? Proti? Nebylo to úplně jasné. Myslím, že si to musíme ověřit, omlouvám se. Takže hlasujeme o 81 a 82 společně. Konec hlasování. Měl jsem pravdu, když jsem to chtěl ověřit. 18 pro, 17 proti. 19 padá, 83 padá, nyní jsme u návrhu 20. Kdo je pro? Proti? Přijato. Inta 11. Kdo je pro? Proti? Nevidím liberály. Myslím, že si to musíme ověřit. Končím hlasování. Bylo to těsné a návrh je zamítnut. Možná to bylo díky tomu, kdo se zdržel. Nyní návrh 21. Kdo pro? Znovu si to ověříme. 21. Někdo, kdo má hlasovací kartu, nehlasuje. 20 pro, 13 proti, takže přijato. Nyní jsme u návrhu 85, předkládají pan Schmidt, kdo je pro, proti, přijato. 86 padá, 87 a 88. O těch hlasujeme. tyto návrhy padají, protože o 81 a 82 jsme již hlasovali, 88 také padá, 89. Toto je související návrh, ten také padá, čím se vytvořila dvojitá kaskáda. A jak je to s návrhem 20? Pozměňovací návrh 90 byl přijat? Návrh 20? Ne, vypadá to, že o 89 se musíme hlasovat, aby, bylo, eh, aby to bylo jisté, takže hlasujeme o 89, kdo je pro? Myslím, že to musíme ověřit elektronicky, hlasujeme o návrhu 89. Hlasuje ještě někdo? Končím hlasování. Padá. 17 pro 17 proti. Kdo nehlasoval, o tom rozhodl. Nyní 20. Ten padá, 91 také padá, takže jsme u návrhu 22. 22. Kdo je pro? Proti? Přijato. 23. Kdo je pro? Proti? Přijato. Inta 12. Kdo je pro? Proti? Přijato. 92 pro... Ne, 99, 92 si ověříme, bude to asi těsné. Končím hlasování. Je to přijato, 19 pro, 16 proti. Nyní 93. 93, kdo je pro? Proti? Přijato. Kompromis A. Předkládá zpravodajka, kdo je pro? Kdo je pro? Přihlašte se, kdo je pro kompromis. Přijato. Kdo je proti? Více bylo pro, takže je to přijato. Nyní se dostáváme k návrhu 98, předkládá pan Šváb. Kdo je pro? 98. Přihlašte se k 98. liberálové, zelení, dobře. Takže kdo je pro znovu, proti, přijato. 99 padá, 100. Kdo je pro, proti, zelení, gue, zdrželi se, je to jasně při, pardon, je to jasně zamítnuto. 101. Eh, Návrh 101, kdo je pro? Proti? Přijato. 102 pro? Proti? Přijato. 103 pro? Proti? Přijato. 104 pro? Proti? Přijato. 105 pro? Proti? Zamítnuto. 106 byl stažen. Inta 13 pro. Proti. Zamítnuto. 107 pro. Proti. Přijato. 108 pro. Proti. Přijato. 109. Kdo je pro? Proti? Přijato. 110. Pro? Proti? Zamítnuto. 111, kdo je pro? Proti? Přijato. 112 pro? Proti? Přijato. 113 padá. 114, kdo je pro? Proti? Přijato. 115 pro? Proti? Přijato. 116, kdo je pro? Proti? Přijato. 117 pro, proti, přijato. 118 pro, proti, zdrželi se, přijato. 119, kdo je pro? Proti? Myslím, že bychom si to měli ověřit. Takže hlasujeme o 119. Končím hlasování. 21 pro, 12 proti. 120. Pro. Proti. Přijato. 121 byl stažen. 24. Kdo je pro? Proti? Přijato. 122. Kdo je pro? Proti? Přijato. O návrhu 123 nehlasujeme, ten je součást bloku a nyní 25 pro, proti, přijato. 26 pro, proti, přijato. 124 pro, proti, zamítnuto. 125 pro, proti, zamítnuto. 126 pro, proti, Zamítnuto. 127 byl stažen. 128 a 129, o těch nehlasujeme. A nyní se dostáváme k celému tomu bloku až po návrh 27, který předkládá zpravodajka. Kdo je pro? Proti? To je jasně přijato. 139 pro, proti, přijato. 140, kdo je pro, proti, přijato. 141 pro, proti, přijato. 142 pro, proti, přijato. 143 pro, proti, přijato. 144 padá. 28 a 147 jsou identické, kdo je pro, proti, přijato. 145 a 146, kdo je pro, proti, přijato. 29, kde pro, proti, přijato. 148 a 149 a 150. Společně. Kde pro, proti, přijato. 30, návrh zpravodajky, kdo je pro, proti, přijato. 151 a 152 byly staženy, 153 eh, padá. 154, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 156, kdo je pro? Proti? Přijato. 155, padá. 157, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 158 byl, uh, jde o vypuštění článku, kde pro, proti, přijato. 159 pro, proti, přijato. 160 pro, proti, přijato. 161 pro, Proti? Přijato. 31. Ten je v souladu. Eh, kdo je pro? Proti? Přijato. 162 padá. 163. Pro? Proti? Zamítnuto. 164. Kdo je pro? Proti? Přijato. 165. Pro? Pro? Proti? Přijato. Nyní tady máme ústní pozměňovací návrh zpravodajky. Můžete to vidět eh, na hlasovacím seznamu. Myslím, že eh, s tím souhlasíte, takže hlasujeme o tomto ústním návrhu, kdo je pro, proti, jasně přijato. Návrh 166, návrh zpravodajky, kdo je pro, proti, přijato. Návrh 167, pro, proti, zamítnuto. 168, pro, proti, přijato. 169 pro, proti, přijato. Kompromis B, kdo je pro, proti, jasně přijato. 172, kdo je pro, proti, zamítnuto. 173, kdo je pro, proti, zamítnuto. 174, kdo je pro, proti, zamítnuto. 175 a 76, INTA 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 177. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 178 padá. 179. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 180. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 181 a 182, 183, 184 v bloku. Jsou součástí bloku. Takže nyní jsme u návrhu 33, návrh zpravodajky, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 34, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 185, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 186, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 187 byl stažen. Nyní jsme u návrhu 188, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 189 a 190 byly staženy, 191 kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 192 pro, proti, zdrželi se, přijato. 193 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 194 pro, proti, zdrželi se přijato, 195 pro, proti, zdrželi se přijato, 35 a INTA 16 padají, 36 a INTA 17, kdo je pro, proti, nikdo se nezdržel přijato, 196 jsou bloku, 197, kdo je pro, proti,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 203 byl stažen, 204 kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 205 pro, kdo je pro, přihlašte se, uh, proti, zdrželi se, přijato. 37, návrh zpravodajky, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 206 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 207, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 208 padá, takže 209, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní se dostáváme k návrhům 210-211, ty byly staženy. Návrh 38 zpravodajky, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 212, kdo je pro? Pro? Proti? Zdrželi se to je také přijato. 213 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Poté zde máme technický návrh, o kterém nebudeme hlasovat. 214 a 215 jsou identické, kdo je pro, proti, zdrželi se jasně zamítnuto. Inta 1, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Inta 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Inta 3, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 39, pro, proti, zdrželi se, přijato. Inta 4, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Inta 5, padá. Tím jsme se dostali ke konci. Nyní budeme, eh, nyní si dostáváme ke konečnému hlasování. Jenom si to ještě ověřujeme. 17. Zabýváme se tím, zda budeme uh, hlasovat o posledním návrhu INTA. Ověřujeme si to. Možná bychom o tom prostě mohli hlasovat. Bylo to přijato, takže tento návrh padá. Máme definitivní prohlášení. Nyní tedy konečné hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasujeme o návrhu usnesení. Chce ještě někdo další hlasovat? Končím hlasování. Přijato 31 pro, 1 proti, 2 se zdrželi. Blahopřeji. So, Um, Takže paní Le Grip a stínoví zpravodajové se sejdou, aby projednali další kroky v rámci diskusí s radou. Chce ještě k tomu někdo něco říci, než toto uzavřeme? Just... Děkuji, pane předsedo. Já jsem pouze chtěla vyjádřit své uspokojení nad výsledkem hlasování. Domnívám se, že jsme odvedli skvělý kus práce a nyní se budeme zabývat vyjednáváním s dalšími dvěma institucemi. To bude velice důležité jednak pro prohloubení eh, této problematiky a zároveň pro modernizaci, eh, tedy prohloubení celní unie a také její modernizaci. Je to velice důležité pro správné fungování eh, vnitřního trhu. Jak už jsem říkala, v rámci trialogu vyvstane citlivá otázka rozdělení kompetencí mezi tři instituce, ale díky tomuto politicky silnému hlasování si myslím, že budeme moci přistoupit k hlasování a zároveň budeme ve velice zajímavé pozici, budeme mít silné argumenty. Děkuji. Well, thank you very much indeed. Děkuji mnohokrát, děkuji za vaši práci na tomto poměrně složitém tématu a za to, že jste to takto zpracovali. Dobrá, Pojďme dále. Máme tady výroční zprávu o politice hospodářské soutěže, kterou převzala paní Hansle, vzhledem k tomu, že tady nemáme pana Švába. Paní poslankyně, přejete si k tomu něco říci, nebo můžeme rovnou hlasovat? Dobře, chcete rovnou hlasovat, výborně, pojďme na to. Takže rovnou hlasujeme o stanovisku o politice hospodářské soutěže. Návrh 1, pan Koferáty pro, proti přijato. Kompromisní návrh 1 pro, proti, přijato. Návrh 6 pana Koferaty pro, proti, přijato. Návrh 7, tady máme dílčí hlasování, požaduje EPP. První část bez textu Collective Redress System, kdo je pro, proti, jasně přijato. A druhá část, otevírám hlasování o druhé části. A vote is closed. Končím hlasování přijato 19 pro, 15 proti. President, Mrs. Vanio is very pleased. Vidím, že naše paní místo předsedkyně paní Vernio je tím velice potěšena. Dále kompromisní návrh 2 pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 10 pana De Jonga pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 11 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 12 s ústním pozměňovacím návrhem pana zpravodaje, s nímž pokládám všichni souhlasí, takže hlasujeme o návrhu 12 ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti? Jasně přijato. Dále kompromisní návrh 3. Kdo je pro? Proti? jasně přijato. Návrh 15 pro, proti přijato. Návrh 16 pro, proti zdrželi se přijato. Návrh 17 pro, proti zdrželi se přijato. Návrh 18, kdo je pro? 18 pro, proti zdrželi se přijato. Návrh 19 pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 20 pro, proti, jasně zamítnuto. Návrh 21 pro, proti, jasně zamítnuto. Návrh 22, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Takže nyní konečné hlasování o tomto stanovisku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 32 pro, 1 proti, 1 se zdržel. Vidím, že pan De Jong si přál vystoupit, ale ptám se nejprve, zda paní Hanslik si přeje něco říci nebo respektive má nějaké vzkazy od pana zpravodaje? Ne, jenom bych chtěla poděkovat všem těm, kdo na tom pracovali spolu s Andreasem pan De Jong. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Já nevím, jestli se stalo ještě někdy v minulosti, že GUE NGL hlasovali pro nebo se zdrželi u zprávy pro volnou hospodářskou soutěž, ale já jsem s velkým potěšením hlasoval pro, protože pan Šváb eh, velmi dobře spolupracoval. Myslím, že naše vzájemná spolupráce byla skutečně velmi kvalitní a převzal od nás celou řadu podnětů, které jsme vznesli. Navíc ta zpráva vyzývá k další liberalizaci energetického trhu, kterou GUE a NGL nepodporuje, takže to jsem si přála jenom vyjasnit, aby můj kladný hlas nebyl vykládán Milně, ale se zbytkem zprávy jsme spokojeni. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám mnohokrát. Tak já navrhuji, abychom si nyní dali velmi krátkou pauzu, aby kolegové měli možnost odejít, ještě než se podíváme na stanovisko pana Ramona. A ti z vás, kteří eh, chtěli hlasovat také o směrnici o vysílání pracovníků, jenom ještě znovu upozorňuji, že se odkládá na leden. Okay. Merry Christmas and Same to you. Very nice. Thank you for working with us today. Thank you. Happy Christmas. Happy Christmas. Happy Christmas.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 Uh, so, colleagues, um, we're going to deal with our final item of business today uh, before we start. Tak, máme tady ještě poslední bod na pořadu jednání, než začneme schůzi koordinátorů. Já bych teď chtěl ověřit s jednotlivými politickými frakcemi. Navrhuji, abychom schůzi koordinátorů začali hned, jak dokončíme tento bod, což myslím, že bude možná krátce po 16.30. Navrhuji, abychom nestráceli čas. Paní Hanslík, ta tím snad souhlasí. Paní gepard také. Pan Bílen rovněž. Vyhovuje vám to? Protože myslím, kolegové, že jistě nechcete, abychom ztráceli čas. Ale rozhodně nechci vyvíjet nějaký tlak na našeho zpravodaje, protože jistě si chceme vyslechnout, co nám chce sdělit. Jedná se o důležité stanovisko k uplatňování směrnice o audiovizuálních mediálních službách. Tady my jsme do toho byli velmi silně angažováni a vydali jsme silné stanovisko, které ovlivnilo výstup celého toho návrhu. Já vím, že eh, další kolegové, třeba paní McClarkin, také pracovali na tom prvním návrhu, takže si s radostí vyslechneme jejich příspěvky. Máte, máme tady 21 pozměňovacích návrhů, jistě si rádi vyslechneme, co k tomu máte. Pan Engstrom, pan Engstrom zde není, ví někdo něco? Zdal. Plánuje přijít, pan, paní McClarkin tady je, pan De Jong tady byl, ale už tady není, čili je tady malá skupina, řekněme, takových nadšenců a samozřejmě kdokoliv další si přeje k tomu vystoupit. Dobře, pan Clarkston sice není na seznamu stínových zpravodajů, ale jsme rádi, že ho tady máme. Dobře, takže eh, pan Schmidt, výkonný stínový zpravodaj a nyní předám slovo hlavnímu zpravodaji, tady pan Garces Ramon. Máte slovo. Una opinión, una opinión sobre Eh, la aplicación de una de... Děkuji, pane předsedo. Toto stanovisko se týká eh, uplatňování směrnice, která je rozhodně velice důležitá pro fungování eh, trhu se službami a audiokomunikačními službami. No Zvláště co se týče audiovizuální komunikace. Stanovisko, které jsem vypracoval, vyzdvihuje ty body, které jsou podle mě zvláště důležité z hlediska jednotného trhu. A myslím, že stanovisko výboru IMCO a také bude respektováno hlavním výborem, to je výbor pro kulturu. Takže teď se stručně vyjádřím k některým těm jednotlivým eh, bodům. Já myslím, že to naše stanovisko víceméně je dobře známo. Jak bylo řečeno, mně šlo především o to, eh, dosáhnout maximální schody mezi těmi různými eh, pozměňovacími návrhy. Za prvé mi šlo o to vyjádřit se k rizikům spojeným eh, k silné koncentraci médií a riziku ztráty diverzity eh, médií. To je pro eh, vnitřní trh velký problém a z tohoto důvodu jsem také kladl důraz na to, abychom se snažili nastolit rovnováhu mezi obsahem směrnice a svobodným přístupem k obsahům audiovizuálního vysílání a potom také občanské právo na přístup k těmto službám. Členské státy by měly zaručit, aby audio vizuální komunikace a služby v tomto eh, oboru byly pro občany i nadále poskytovány zdarma. Dále eh, svoboda informací, na, názor na svobodu eh, mínění, názorů, eh, kulturní rozmanitost a rozlišnost. A to všechno souvisí, eh, souvisí eh, dohromady. A jinak řada různých audiovizuálních médií v Evropě bojují o život a je potřeba zabudovat do právní úpravy určité ochranné záruky, abychom v Evropě svá eh, audiovizuální média podporovali a chránili. Potom máme celou širokou oblast eh, dětí, mladistvých, jejich obrany a silně komerční povahy audiovizuálních služeb v Evropské unii a potom několik technických detailů, ku příkladu eh, fakt, že eh, pojem platforma, který se ve směrnici vyskytuje na řadě míst, vlastně není nikde podrobně definován. To by bylo dobré dopracovat. A potom ještě práva spotřebitelů v oblasti audiovizuálních služeb, to znamená, aby byl poskytován stejný, tedy rovný, eh, svobodný eh, přístup ke všem těmto eh, službám. A potom ještě technologické, technologické, technologický rozvoj a potom šíření. Tady je potřeba jasně pojmenovat hlavní aktéry a to, jak soukromoprávní, tak veřejnoprávní eh, subjekty, eh, vysílací subjekty po internetu a tak dále. To jsou tedy hlavní body mého stanoviska a tak je tedy předkládám výboru. Děkuji. Děkuji také vašim stínovým zpravodajům. Děkuji za to, že jste společně prodebotovali veškeré návrhy, které, za kterými přišli. Teď má slovo paní Kelo. Děkuji, pane předsedo. Já chci nejprve říci, že ten časový harmonogram, který byl naplánován na eh, tento soubor dokumentů, byl eh, poněkud neuspokojivý, protože eh, my jsme vlastně měli první prezentaci obsahu ze strany zpravodaje a potom jsme na eh, podání pozměňovacích návrhů měli jenom jeden den a půl. Je naprosto nepřijatelné, aby takto napjatý harmonogram znemožnil kvalitní spolupráci mezi zpravodajem a námi. Jak řekl zpravodaj, tato směrnice je páteřním předpisem pro, eh, pro úpravu médií v Evropské unii a ta směrnice je nastavena tak, aby mohla zůstat eh, v platnosti i přes technologický vývoj, eh, protože je založena na zásadě technické nebo technologické neutrality. Toto se podařilo dosáhnout po eh, zdlouhavých a tíživých jednáních mezi všemi zúčastněnými aktéry a je třeba si uvědomit, že kompromisy, jichž bylo dosaženo, že ty jsou dobře vyvážené a mají posloužit především spotřebitelům a podnikatelům. Uplatňování směrnice také bude mít eh, pozitivní dopad na trh s audiovizuálními službami. Pokud je o pozměňovací návrhy, které jsem předložila společně s kolegy, chtěla bych eh, se stručně vyjádřit k následujícím věcem. Za prvé, některá ustanovení neodpovídají rozsahu eh, působnosti našeho výboru a také našim kompetencím. Z toho důvodu předkládám několik eh, pozměvacích návrhů, které usilují o vypuštění tří bodů, které nespadají do naší kompetence, kompetence IMKA. Pokud je právě o tuto otázku, tedy naše kompetence, chtěla jsem zvláště zdůraznit to, že bychom měli respektovat eh, předpisy, tedy to, že by členské státy měly uplatňovat a respektovat předpisy které se týkají jednotného trhu, zvláště pokud je o volné, volný oběh služeb eh, s audiovizuálními službami a také by měl být, měla by být respektována zásada země původu. Za druhé, vzhledem k tomu, že se objevují nové formu, formy eh, komunikace, chtěla bych požádat Evropskou komisi, aby v roce 2013 zaktualizovala svoje sdělení, které se zabývalo eh, reklamou. A za třetí, Ráda bych podpořila eh, využívání režimu autoregulace a spoluregulace, zásady, které jsou obsaženy ve směrnici a ukázalo se, že ovlivňují uh, etické kodexy. Děkuji. Yes, well, we noted your points. I was just consulting. Tady uh, zaznamenali uh, vaše názory. Uh, Eh, mluvím se sekretariátem, co se týče harmonogramu, problém spočíval v tom, že výbor kultury se bohužel dost pozdě rozhodl, kdy bude hlasovat. A my jsme eh, samozřejmě očekávali, že ten harmonogram bude trochu přijatelnější, takže se omlouvám za to, k čemu došlo, že tedy, že tedy toho času bylo málo. Pan Schmidt. Děkuji, pane předsedo. Já si vlastně myslím, že stínovým zpravodajem je Jürgen Kreuzmann. aspoň toto mi bylo řečeno, ale já jsem tady za něj. Děkuji. Takže přečtu jeho poznámky. Tato směrnice o divozilálních službách je aplikována členskými státy i když zůstávají nevyřešené otázky, co se týče úplné transpozice. Zpráva o implementaci komise praví, že cíl, cílů směrnice bylo víceméně dosaženo. Základ, základ určitých reklám nebyl dostatečně úspěšný, i když eh, komise by měla eh, doplnit ještě další informace. Ale jak komise říká, přetrvávají některé problémy týkající se televizní eh, program, eh, reklamy, zvláště 12-minutový eh, limit na hodinu. A toto pravidlo v některých členských státech je pravidelně porušováno. Pan Kreutzmann uvádí, že sledováno bylo pouze 8 členských států a není jasné, v kolika z nich došlo k porušení tohoto pravidla. Bylo by zajímavé zjistit od komise, jak eh, tento problém vlastně ve skutečnosti je eh, široký a co je třeba ještě v tomto směru eh, udělat. Já mám ještě osobní poznámku, co se týče zákazu reklamy směřované na děti a alkohol. V mé rodné zemi panuje takový zákaz a i když jsem liberálem tělem i duší. Myslím, že co se týče eh, reklamy na alkohol a reklamy směřované na děti po 12 let. S tímto zákazem souhlasím. Nevím ovšem, jestli pan Kreutzmann sdílí tento názor. Jak víte, my liberálové se často v názorech lišíme. Konečně a tady asi bude největší prostor pro diskusi. Komise ještě zkoumá vhodnost současného právního rámce, co se co se týče vlastně eh, skutečnosti eh, splývání, eh, splývání internetového vysílání a televize. To je potřeba mít na paměti a sledovat také divácké zvyky veřejnosti. Není z toho jasná potřeba revize současné směrnice, ale bylo by dobré se věnovat aspoň zásadním konceptům a definicím. Obecný cílem by bylo zavést eh, technologicky neutrální přístup, který by eh, zaručil stejný přístup eh, a zabránil jakémukoliv, jakémukoliv zkreslování trhu. Tolik poznámky pana Krojcmana. Děkuji. Děkuji. A paní Rýle, chcete se k tomu vyjádřit? Heidi? Ne. Paní McLarkin. Děkuji. Když hovoříme o této směrnici, tak eh, já jsem nešťastná především z té opožděné transpozice této směrnice. Je potřeba vyzvat členské státy, aby urychlili tuto transpozici maximálně. Souhlasím s tím, že členské státy by měly zajistit aby služby audiovizuální byly přístupné je tady také poskytování platformy eh, televize zdarma, ale nemohou podpořit to, aby audiovizuální služby byly zpřístupňovány zcela zdarma, protože toto nemůžeme chtít po eh, tedy eh, vysílacích subjektech, aby tedy se financovaly pouze z nejrůznějších poplatků uživatelů a z reklamy a tak dále. Takže tady podala paní Galo návrh na Eh, vypuštění té zmínky o vysílání zdarma. Eh, eh, myslím, myslím, že není přijatelné zdvojnásobit rozpočet na podporu evropských děl. Já jsem místo toho přišla s návrhem, který podporuje členské státy, aby šly za tu minimální úroveň podpory tam, kde je to možné. Článek 5, současné aranžma vlastně těch reklamních přestávek eh, i pro děti, i pro dospělé eh, představuje dobrou rovnováhu, co se týče ochrany obsahu eh, a i spotřebitelů. Alespoň u, mě, u nás doma to tak je. A myslím, že by nebylo dobré toto ustanovení vypouštět. A také chci podpořit to, co řekla paní Galo ohledně harmonogramu nad prací na této zprávě toho času bylo velice málo a jistě existuje řada vysvětlení pro to, ale abychom my jako poslanci mohli skutečně pracovat efektivně a naši mm, asistenti také potřebujeme dost času, abychom ty otázky prodiskutovali, zvážili pozměňovací návrhy a abychom, eh, a my jsme, my jsme vlastně je nemohli vůbec normálně eh, eh, předávat, my museli jsme to dělat manuálně, Eh, takže toto je potřeba skutečně příště zlepšit. Eh, máme-li eh, tedy vůbec výboru předkládat něco, co bude mít nějaký smysl a hodnotu? Děkuji. Ještě někdo se hlásí o slovo? Pan Boyne z komise z generální ředitelství Connect. Takže jestli byste se chtěl vyjádřit těmto pozměňovacím návrhům a eventuálně k otázce transpozic. Děkuji. Um... Ano, děkuji, pane předsedo. Tak já k tomu mám takové nějaké obecné poznámky. Mohli my vítáme váš návrh stanoviska. Složky komise to vítají. Nejprve mm, tři konkrétní věci ta myšlenka, že členské státy by měly zajistit, že audiovizuální služby budou k dispozici zdarma, tak komise se domnívá, že Evropa je charakterizována stále větší diverzitou různých podnikatelských modelů při dodávání audiovizuálního obsahu nepovažujeme za vhodné předepisovat konkrétní podnikatelský model. Audiovizuální služby ve smyslu směrnice zahrnují také služby placené televize, ale rovněž služby na vyžádání, jako třeba iTunes. Čili požadovat, aby toto vše bylo zdarma, to by bylo snad až příliš. Dále definice toho termínu um, platforma, nejasnost té definice, což je nová otázka týkající se internetového poskytování, um, vysílacích subjektů, tak to je něco, čemu se komise plánuje věnovat v rámci dokumentu, který by měl být přijat na začátku příštího roku a tato otázka se tam bude řešit. Směrnice o audiovizuálních službách jako taková se snaží být technologicky skutečně neutrální a nezachází do takových detailů, jako jsou některé prostředky či platformy, které jsou používány pro poskytování obsahu. To jsou tedy ty obecné poznámky, které k tomu máme. Děkuji. Děkuji, děkuji mnohokrát. Mohu se tedy snad vrátit k panu zpravodaji? Ne, ještě něco? Promiňte, omlouvám se. Ještě jsem zapomněl zareagovat eh, na otázku pana Šmita týkající se reklamy. Mám to tady na zvláštním listu. Takže monitorování televizní reklamy včetně služeb na vyžádání, je aktivní monitorování, které probíhá pro komisi a ukazují se zde určité drobné problémy, co se týče toho 12-minutového pravidla. Obecně ale v členských státech televizní reklama je monitorována každoročně a často se setkáváme s tím, že to 12-minutové pravidlo je porušováno. Jestliže dospějeme k takovému závěru, tak kontaktujeme členský stát, zahájíme dialog a ptáme se jich na to, jaké kroky učinili pro to, aby to napravili. A v případě, že to je nezbytné, tak je zahájeno řízení o porušení. To se stalo například ve Španělsku před nějakou dobou. Další e, problém týkající se úplné transpozice tak my jsme mm, přesvědčeni o tom, že do konce roku v členské, všechny členské státy by měly nahlásit, jak, svým, jakých předpisů transponují tuto směrnici. Byly rozeslány dopisy se žádostí o vyjasnění členským státům. V případě 20 členských států máme bilaterální schůzky, v rámci nich chceme vyjasnit určité problémy, vyjasnit si, jaké závazky přijali a jestliže žádné závazky nepřijali, tak komise má za to, že směrnice nebyla náležitě transformována. Následně náležitě transponována. A samozřejmě v takovém případě nebudeme váhat zahájit řízení o porušení. Děkuji, děkuji mnohokrát za vyjasnění těchto věcí. Dobře, jestli k tomu ještě někdo další vystoupit? Nikoliv, takže bych dal znovu slovo panu zpravodaji, aby to vyjasnil a také, abychom se podívali na časový rámec pro hlasování, pro hlasování příslušném výboru a podobně. Takže pan Garces Ramon má slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Co se týče těch časových lhůt, jak tady o tom hovořila celá řada kolegů, tak já zcela souhlasím s tím, co tady zaznívalo. Já jsem byl jeden z prvních, kdo by to navrhovali, protože já se domnívám, že ten časový rámec je velice náročný, abychom ho dodrželi, když chceme odvést náležitou práci. A také je pro nás takto velmi složité, abychom měli možnost si věci vydiskutovat i sami mezi sebou. Ještě předtím, než se budou předkládat a projednávat pozměňovací návrhy v rámci výboru. Takže, pane předsedo, eh, pokud by bylo možné zvážit posunutí těchto časových lhůt, jistě by to bylo dobré. Když se dívám na některé z těch předložených pozměňovacích návrhů, tak Určitě můžu akceptovat již nyní celou řadu těchto návrhů, které text doplňují. Co se týče některých dalších pozměňovacích návrhů, tak věřím, že bude možné dosáhnout dohody. Je zde ale několik pozměňovacích návrhů, kde se řešení bude hledat jenom velmi obtížně, protože já nesouhlasím s některými těmi myšlenkami, zejména protože jdou nad rámec mandátu výboru IMCO. Některé z těch návrhů vůbec se netýkají jednotného vnitřního trhu a týkající se směrnice z roku 2010. Tudíž eh, některé tyto konkrétní věci, kde se třeba hovoří o pokračování výroby audiovizuálního obsahu v Evropě nebo některé ty otázky suverenity, ochrana na jedné straně, ochrana komerčních médií, ale také ochrana dostupnosti audiovizuálního obsahu Takže každopádně, pane předsedo, jestliže bychom mohli posunout hůtu pro předložování pozměňovacích návrhů a posunout hlasování, možná by potom se zpravodajové mohli ještě sejít a snažit se hledat další řešení. Děkuji. Tak eh, hlasování má proběhnout až 24. ledna, takže máte ještě celý leden na to, abyste hledali nějaké kompromisy. To podle mě, pane Garcesi, máte dostatek času a hlasování potom v příslušném výběru, výboru má proběhnout až na začátku února. Čili já mám pocit, že bychom měli být schopni to odhlasovat 24.1. Těšíme se na to, že se toho ujmete a že stínoví zpravodajové vám s tím náležitě pomohou. Děkuji. Dobrá, dámy a pánové, tím končím z poslední naší schůze v roce 2012. Děkuji vám všem za vaši spolupráci, děkuji také našemu publiku, které následovalo na webu. Nyní proběhne schůze koordinátorů, která již není veřejná. Chci jenom vás připomenout, že online můžete také nalézt náš newsletter, je to speciální vánoční vydání. My se těšíme na vaši další spolupráci, na vaši další podporu v roce 2013. Ještě jednou všem děkuji a přeji všem eh, příjemné vánoční svátky, abyste si odpočinuli a děkuji vám za vaši práci ve výboru IMKO.